Okay, thank you. Děkuji. No to klidně to. Takže další bod na eh, pořadu jednání je eh, výběrový proces na, eh, do odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Víte, že zde máme tedy ehm, radu, která vybírá se seznamu eh, správní rady, kterou připravila 22. listopadu 2019, získala rada od správní rady seznam tří těchto členů, nicméně dva svou kandidaturu stáhly. Eh, ještě předtím, než přistoupí rada ke konečnému výběru, tak eh, má také náš výbor možnost vyslechnout si kandidátku, která se dostala na ten seznam a také budeme mít možnost jí položit otázky, proto tedy dnes vítáme Eh, kandidátku, kterou navrhla rada. Je to paní Virginia Melgar. Děkujeme, že jste mezi námi dnes odpoledne. Já se omlouvám, že tedy zde není tolik eh, členů, protože předtím byla pauza, takže jsem si ale jistá, že poslanci se vrátí. Chci říci, že jste nám také zaslala svůj, eh, svou kandidaturu, také jste nám zaslala svůj životopis, který jste poskytla sekretariátu a teda tím pádem i všem poslancům. Chtěli bychom vás požádat o desetiminutový projev a potom také budete mít eh, možnost ještě odpovědět otaz, dotazy našich poslanců a dalších deset minut, takže děkuji za to, že jste mezi nás přišla a teď vám tedy dávám slovo na deset minut. Děkuji, paní předsedkyně, dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já bych na začátek chtěla říci, že tedy, eh, nebo bych se nejprve na, na začátek chtěla představit. Zaslala jsem vám svůj životopis. Chtěla bych říci, že jsem občankou Francie, ale narodila jsem se v Jižní Americe, v malé zemi, kterou je Uruguay. Ale do Evropy jsem se dostala, když mi bylo 17 let. Studovala jsem právo na Pařížské univerzitě, právo a mm, v roce 1992 jsem se stala soudkyní. Po dvou letech eh, dalšího vzdělávání v, jsem se stala eh, soudní zástupkyní ve Versailles a také jsem začala pracovat pro ministerstvo spravedlnosti, kde jsem nakonec zůstala pět let. Eh, také jsem se stala v roce 1991 ehm, vyslanou, vyslanou odbornicí francouzské vlády u právní služby Evropské komise. Měla jsem velké štěstí a měla jsem také velkou čest, že jsem tedy mohla pracovat v právních službách Evropské komise. Celkem to byly tři roky, bylo to velice zajímavé období. Eh, ještě předtím, než došlo eh, k realizaci vnitřního trhu. Tehdy jsem se také stala členkou eh, Evropského úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu. Bylo to v roce 1994. Bylo to vlastně poměrně brzy, ještě tehdy ani vlastně ten úřad ne, nebyl zřízen. A poté jsem tam eh, pracovala v různých eh, funkcích jako právnička, ale také tam, protože tam probíhalo mnoho přípravných prací na to, aby úřad mohl um, zahájit registraci ochranných známek, tak jsem tam také pracovala v různých dalších pozicích. V roce 2000 2005 jsem se rozhodla, že chci pracovat v Měchově na Úřadu pro ochranné známky, takže jsem se přihlásila na pozici, kterou. A to z toho důvodu, že jsem měla pocit, že nemůžete úplně chápat eh, právo duševního vlastnictví, pokud neznáte patenty. Máme zde mm, ochranné známky a průmyslové vzory, to bylo v Alicante, ale patenty to byl Měchov, protože v Měchově byl Evropský patentový úřad. Za těch pět let jsem se tam mnohému naučila. Měla jsem na starost všechny právní otázky, které se týkaly ehm, ne úplně patentů, ale organizací a podobných institucí. Pak jsem se vrátila do úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu v roce 2007, dnes je to tedy ten úřad EU pro duševní vlastnictví, tam jsem už pracovala, už jsem tam měla specifickou právní práci, bylo tam útvar pro právní poradenství a pak vlastně už pět let jsem v odvolacím senátu, takže to je také důvod, proč jsem zde dnes mezi vámi. Od roku 2015 jsem členkou odvolacího senátu, je to pátý odvolací senát, činím rozhodnutí společně s, mýma, s mými dvěma kolegy nebo kolegyněmi. Máme tam tedy mm, pět pracovních jazyků. Už jsme učinili více než 600 eh, rozhodnutí, tam jsem byla zpravodajkou a um, podílela jsem se na více než 700 rozhodnutích také jsem byla zpravodajkou ve dvou důležitých případech. Jedna se týkalo ochranných známek v souvislosti s Brexitem a druhá, druhý případ se týkal diskusí mezi podobností mezi vodkou a vodou. Byl to ten případ Iceberg. Také tam máme tedy pracovní tým, který se zabývá postup postupy a harmonizací, eh, pardon, a eh, těmi odvolacími postupy a jejich eh, harmonizací. V této funkci nebo v tuté funkci bych chtěla využít 25 let své praxe v oblasti ochrany známek a průmyslových vzorů, také zkušenosti z mezinárodních organizací. Byla jsem v Evropské komisi, pracovala jsem v takových organizacích, jako byl Evropský patentový úřad a tak dále. Také bych chtěla říci, že jsem předsedkyní ehm, od roku 2014 Ruského stabilizačního mechanismu a také eh, působím jako školitelka. Už dva týdny jsem akreditovanou mediátorkou, to tedy v mém životopise nenajdete, protože to je skutečně velice čerstvé, ale já jsem na to velice hrdá, protože to je taková nová perspektiva mé vlastní práce. Jsem také certifikovanou manažerkou projektů. Myslím si, že jsem velice energická, eh, Mám zkušenosti eh, se spoluprací s právníky z různých kultur, z různých právních tradic. Považuji to za, považovala jsem to vždy za velkou výzvu. Jsem také ráda, pokud lidé vyjadřují rozličné, rozmanité názory a je důležité, aby tedy ten výsledek pak byl solidní. Eh, také jsem eh, zvyklá pracovat, eh, dodržovat všechny lhuty, nebojím se ani moderních technologií. Myslím si, že nás čekají úkoly, které znamenají, že bychom měli zlepšit své nástroje, které se týkají naší práce nebo rozšiřování výsledků naší práce a tak dále. Na závěr bych ještě ráda řekla, jakou mám vizi pro, toto, pro tuto práci. Musíme mm, vycházet z práce, která již byla učiněna, musíme tuto práci zlepšovat. Asi víte, že náš um, orgán má pracovní strategický plán do roku 2025. A co se týče odvolacího senátu, tak to znamená, že chceme splňovat své cíle, jak kvalitativně, tak také chceme, aby tam byla konzistentnost. Chceme dále eh, šířit naši judikaturu, chceme šířit eh, osvědčené postupy. Chceme také vypracovat třeba funkční mechanismus řešení sporů a právě kvůli tomu jsem třeba také eh, absolvovala vzdělávání speciálně, abych se mohla stát mediátorkou. Protože myslím si, že tento přístup je možná také dobrý a možná by bylo lepší ho prosazovat i v rámci eh, duševního vlastnictví. Také chci říct, že musíme spolupracovat s dalšími Eh, senáty, které se týkají rušení, duševního vlastnictví. Je zde spolupráce s pěti eh, odvolacími senáty. Spolupracujeme také se soudci. Eh, respektujeme samozřejmě každý svou kompetenci. A také spolupracujeme i s dalšími odvolacími orgány Evropské unie, protože máme určité společné postupy. Děkuji. Velice děkujeme za vaši prezentaci. Bylo to velice zajímavé, že jsme si mohli vyslechnout informace o vaší předchozí pracovních zkušenostech. A teď Karen Markel se první hlásí o slovo, prosím. Thank you very much for your... Děkuji vám za prezentaci. I když eh, nejsme zatím eh, v situaci, abychom mohli říci ano či ne, tak vám děkuji. A měla bych eh, konkrétní dotaz. Došlo ke kritice systému, který funguje v Evropě, kdy ten patentový systém, kdy, kdy se řeklo, že se e, nadměrně užívají patenty a hovoří se o patentových e, trolech, e, které svojí, svým fungováním eh, narušují hospodářskou soutěž. A vy jste řekla, že chcete, aby Evropa byla hubem excelentnosti, co se týče duševního vlastnictví. Já bych chtěla vidět, jak se o to postaráte, aby byla podpořena inovace a malé a střední podniky a také, jaký názor eh, máte na eh, zahrnutí požadavku proporcionality do žádosti o povolení duševního vlastnictví. Děkuji. Co se týče patentů, eh, zkušenost, kterou mám z Měchova z posledních pěti let, tak eh, pro mě to bylo velmi obohacující, protože jsem mohla přejít z té komfortní zóny průmyslových vzorů a k patentům. Existují různé pohledy, jak se dívat na patenty. Někteří říkají, že se jedná o inovační nástroj, protože bez ochrany, kterou poskytuje patent, tak eh, nemůžete mít eh, jistotu při investování peněz a především pokud ta inovace vyžaduje hodně času a že to je jediný způsob, jak zaručit návratnost takové investice. Na druhé straně existuje mnoho kritických hlasů ohledně systému, který funguje v Evropě, protože my nemáme uh, Eh, unitární patent a protože je to také nástroj, který má svůj negativní dopad, protože můžete podat eh, žádost o patent jenom eh, z toho důvodu, abyste vystrnadili vaši konkurenci z toho konkrétního odvětví. Myslím si, že veškerá úsilí v EU se ubírala správným směrem a je potřeba vždy nalézt rovnováhu. Ano, samozřejmě existují společnosti a jednotlivci, kteří se snaží eh, zneužít systém a to je to jsou ti, kteří, kterým říkáme patentě, patentoví trolové. To je i v případě chráněných značek. A pokud jde o reformu směrnice o obchodních značkách a eh, evropská legislativa v tomto smyslu nám napomohla tomu, abychom lépe řešili toto takzvané zneužívání systému. Vím, že Evropský patentový úřad přistoupil k mnoha opatřením, aby toto zjistil a aby zlepšil eh, způsob, eh, jak se toto řeší, pokud jde o žádosti o patenty a o oblasti technologie. V našem systému eh, a tím odpovídám na to, proč chceme být tím evropským hubem. Eh, je zcela zásadní pro evropské podniky, když naše podniky jdou do zahraničí, tak eh, co je nejdůležitější v tom eh, nehmotném aktivu, tak aby to bylo silné, aby se to mohlo vymáhat, aby se mohlo přistoupit k soudnímu zákazu zdržení se Eh, určitého eh, postupu. A myslím si, že to opravdu velmi důležitý eh, nástroj. Nemáme dostatek času na to, nebo ještě to není tak dlouho, abychom mohli říct, že to dobře funguje, ale zatím se to ubírá dobře a především vzhledem k výzvám, které existují na internetu a veškerý e-commerce a všechny výzvy, pokud je o teritoria. Eh, před 6 měsíci jsme eh, zřídili mm, takzvaný Technology Watch a cílem je zjistit, zda je nějaká technologie, sledovat to a má, na, má to na pomoci lepšímu vymáhání a chceme mít eh, nástroje pro informace pro ty firmy, které nejsou schopny to sledovat nebo pochopit, tak aby měly nějaké lepší pokyny. Nadnárodní firmy eh, používají náš systém velmi dobrým způsobem a už další pomoc nepotřebují, ale my se chceme proto soustředit na malé a střední podniky. To je ta skutečná výzva. Děkuji vám. Pan Foss. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Já bych vám rád poděkoval, eh, že jste tady a a, mm, a, mm, jste eh, k dispozici, ehm, abyste eh, odpověděla na naše dotazy. Jsem eh, rád za tu výměnu s vámi. Máte už dlouholeté zkušenosti z této oblasti a myslím si proto, že by bylo užitečné vědět ještě jednou, jestli jsme v dobré pozici, pokud jde o připravenost na budoucnost v této oblasti. Jsou tady jiné eh, věci, na které bychom se jim měli ještě lépe připravit, podle vás? A jaké nejnaléhavší eh, změny musíme podniknout, abychom eh, se lépe připravili na budoucnost? Čili jde o to, abychom nesetrvávali v pozici, že nebudeme nic zlepšovat, protože prostě to odjakživa bylo takhle ale spíš jde o to eh, zamyslet se nad tím, jaké nové struktury eh, potřebujeme. Byl bych každopádně eh, rád za váš, váš názor v této věci. Děkuji. To je náročná otázka. Protože, jak jsem říkala, tak ta reforma proběhla před pouhými dvěma lety a už teď je tam spousta poměrně revolučních změn. Například, když se eh, rozhodnete vymazat eh, požadavek na eh, grafické znázornění značky, tak to otevírá obrovský prostor pro multimédia, video, hudbu, které se přikládají k té složce a prostě je to úplně nový nová věc. Na YouTube vidíte eh, krátkou písničku nebo takový, eh, takovou znělku, když přijete do eh, supermarketu, možná, že do budoucna ehm, i vůně a chutě, pokud to technologie umožní. Takže se otevírá úplně nový prostor. A představte si, ty z nás, kteří 25 let chtěli nějaké znázornění je samo o sobě úplná revoluce, nicméně to předjímá způsob, jak podniky se k tomu budou stavit do budoucna. Všechny tyhle nové technologie. Takže toto a to, jak reagujeme na tyto nové eh, známky, tak mm, s tím jsme docela spokojeni. Neblokovali jsme to, spoustu z nich jsme zaregistrovali a je to určitě dobré pro eh, budoucnost. Znamená to, že eh, nás tyhle nové prostory neblokují. Musíme to udělat víc eh, ještě ve smyslu té předchozí otázky. To znamená, musíme mít na vědomí pokusy o zneužívání systému. Nejsme úplně tady připraveni na eh, tuhle divokou konkurenci, místo toho, aby hovořila o trolech. Jsou prostě různé přístupy k reputaci a k obchodním eh, známkám. Ta, obchod, ta reputace se eh, buduje lety, tvrdé práce, investic, eh, publicity, nasazení a tak dále. Takže je dobře, aby náš právní systém eh, chránil ty eh, obchodní známky, ale myslím, že nechrání dostatečně. Je třeba předkládat eh, stovky podkladů, tak samozřejmě ty reputační známky, tahle reputace, to toho se samozřejmě někteří snaží zneužít. Takhle dobře vybudované pověsti. Takže jsou systémy ve světě, které bychom měli studovat, abychom se zamysleli nad eh, tímto, například nějaké dynamické registry takových hmm, pověstí nebo reputace, tak aby tyto firmy nás nemuseli neustále přesvědčovat do kolečka. Eh, soud v Lucemburku se k tomu postavil velice pěkně. Pokud už jste eh, posoudili svoji reputaci, tak jim můžete odkázat, na to můžete odkázat, pokud to nebylo před deseti lety. Takže to je eh, svůj způsob, eh, svým způsobem ehm, prostředek ochraně něčeho. A potom to jsou musí dělat pro malé a střední podniky. Ty eh, nemají stejné znalosti, potřebují pomoc, potřebují vedení. Tady v tom je budoucnost pracovních míst v Evropě do budoucna. Zejména ty inovativní malé podniky, které inovují na úrovni kvality a, a nepustí se do ochrany duševního vlastnictví e, a to může být katastrofa. To může e, je zcela vymazat e, z mapy už na začátku. Minulý rok jsem navštívila Kypr na konferenci o malých zemědělských podnicích, které inovují do kvalitních produktů, které mají označení eh, původu. A neuvěřitelné bylo, jak se chtěli dovědět o ochraně prostřednictvím známky, co to je eh, zeměpisné označení, co to znamená a k čemu to můžou použít. Po té konferenci eh, jsme se o tom museli bavit ještě dál, protože je třeba budovat informovanost. To povědomí je opravdu velká investice do budoucna. Děkuji vám. Ještě pan Falken. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte na našem eh, zasedání výboru. Děkuji, že jste mezi nás dnes přišla. Prokázala jste velké zkušenosti ve své práci, takže eh, to rád vidím. Mám tady jenom obecnou otázku a potom ještě jednu konkrétnější. Ta obecnější, co si myslíte, že nastane za problémy v budoucnosti? Jaká před námi leží největší výzva a jak bychom to jako Evropská unie mohli řešit? A ta druhá, to je konkrétnější otázka. Problém je, že musíme upravit náš klasický systém eh, duševního vlastnictví na datovou ekonomiku. Jak eh, se k tomuhle stavíme? stavíte? Co musíme udělat? Co je nezbytné? Jsme na to připraveni? Děkuji. Děkuji vám. ty výzvy ehm, toho evropského známkoprávního eh, a patentového systému spočívají v objemu. Úspěch eh, úřadu eh, je zřejmý. Slavo, připomínali jsme si minulý rok 25 let jeho existence. V prvních měsících tady byly předpovědi, že hm, budeme dostávat 15 tisíc žádostí to bylo uh, považováno za pozitivní scénář a my jsme za tři měsíce 145 tisíc, ani jsme neměli místo, uh, kam ty žádosti dát. Informační technologie tehdy nebyly, jako jsou dnes. Minulý rok eh, jsme měli přes 160 tisíc žádostí. A to je velká výzva. Pokud se podíváte na zemi původu, pokud jde o vývoj, tak Evropané obyvatel jsou a ne méně než dřív. V roce 96 eh, jsme eh, od, z Číny dostávali, eh, nebo Čína byla na 110. místě hm, v počtu plných žádostí, než je třetí. Takže to samozřejmě vyvolává určité problémy. 19 tisíc opozic, 3 000 zrušení, 3 000 odvolání. Eh, a nás jenom 19. Samozřejmě ve 23 úředních jazycích. Takže ty objemy eh, podle kterých náš systém mm, může eh, prostě odolávat těm kulturním význam, a, mm, které přicházejí z Asie, z, z design z Jižní Koreje, z Japonska protože nemáme eh, stejný harmonizační systém. Jestli jsme připraveni, já myslím, že ano. Zavedli jsme v našem strategickém plánu už je pořad návrhu v těch klíčových iniciativách, který nám pomůže, zejména pokud je o technologie. Ten problém je, že když mm, my eh, přijímáme eh, nějaké předpisy pro oduševní vlastnictví v Evropě, je to vždycky teritoriální. A mm, výzva je, eh, že jsou tady o používání známky online, o online útoky, online porušování, online uvádění do objevu falešných produktů, která zneužívají práva a reputaci etablované mm, ochranné známky. A to je skutečný problém. Musíme pracovat tady na těch eh, nástrojích eh, vymáhání práva a dalších iniciativách v rámci digitální ekonomiky, které je třeba dát k dispozici. Samozřejmě předpisy nejsou všechny. Všechno. My v odvolacím a, eh, a, tribunál ehm, přijímáme rozhodnutí o odvolání oproti mm, vůči první instanci a potom se to napadá a někdy ještě před soudem. Se ještě před soud. Musí být někdy kreativní, pokud nějaká známka musí prokázat použití a, a ona se, e, ta známka používá jenom v kontextu online, tak je třeba e, se na toto připravit. Nemůžete zamezit jejímu použití, prostě protože neexistuje ve fyzickém světě. Ale přesto jsem optimistka. Myslím, že jsme připraveni. Děkuji vám. Ještě eh, někdo má nějaké další otázky? Pan Fos. Ich Já jsem byl poněkud eh, vyděšen, když jste řekla, když jste řekla, že eh, to, co jste řekla o malých a středních podnicích, ohledně toho zapojení, co máme udělat? Eh, znamená to, že bychom měli řešit otázku eh, služeb, kdybychom měli lépe informovat malé a střední podniky, kdy ty procesy by měly být jednodušší, nebo upozornit na to, aby i tyto věci byly brány v potaz. To je tedy můj dotaz. Co bychom tedy měli zlepšit? Thank you very much. We have... Eh, děkuji. V našem novém strategickém plánu máme nový pilíř eh, ohledně malých a středních podniků a my jsme plně v souladu s iniciativou komise, aby malé a střední podniky byly ve středobodu strategie. Eh, když se podíváme na žadatele, o, tak to jsou velké společnosti. Víme, že náš systém o zvyšování povědomí, náš systém prostřednictvím webové stránky funguje dobře. Ale co se stane, když třeba nějaký uh, malý řecký výrobce dobrého olivového oleje si vybere značku, eh, která už existuje? a potom eh, se na ně zautočí kvůli tomuto a nevědí, jak eh, mají zareagovat, eh, od, mohou odpovědět řecky. Vidíme tady nedostatek, pokud jde o počet žádostí a když v moment, kdy zasáhnou do systému, tak nejsou informováni. Ve strategickém plánu máme počet otázek, jak byste řekl, zvyšování povědomí, vzdělávání a podpora. Eh, samozřejmě nebudeme poskytovat právní podporu, právní poradenství, eh, to není cílem, ale musíme pracovat eh, s těmi, kteří jsou těmi obyčejnými občany v těch národních úřadech, v našich členských státech. Oni vědí, oni už tam v tom pracují. Udělat tedy vlastně mm, tak z globálního hlediska nalézt eh, jazyk, hovořit o případech, eh, protože ten jaz, otázka jazyka, to se nemůže řešit stejným způsobem. Mít tedy široký obrázek. Možná eh, nepotřebují evropskou obchodní značku, třeba podnikají pouze v jednom či ve dvou členských státech, tak není potřeba žádat o evropskou obchodní značku. třeba to není potřeba. Mít tedy jazyk, který bude přizpůsoben a to si myslím, že je skutečně klíčovým plířem v naší strategii. Můžete se mě zeptat, proč to je starost pro odvolací senát, že my, když začneme nějaký eh, spor, tak tam existují velké obavy, strach eh, z nákladu, budu muset mít advokáta a advokát musí hovořit jazykem případu, tím pádem já si to nebudu moci dovolit, tak já jdu od toho, vzdám se toho. A proč? Eh, otázka práv. Lidé se bojí těch sporů, proto jsme přišli s alternativním řešením sporů. Bude to levné, eh, tajné, důvěrné, velmi rychle. Máme mediátory, kteří hovoří všemi jazyky, jsou velmi zkušení a to je ten způsob, jak dovolit malým a středním podnikům jít do sporu. Potřebujeme více mediátorů, aby existoval závazek a chceme podpořit alternativní řešení sporu s tím související návrhy. Mohu hovořit o tom více, ale eh, jsme omezeni časem. Eh, děkuji vám eh, za vaše velmi podrobné odpovědi na naše dotazy. Děkujeme za to, že jste přišla mezi nás. Velmi nás těšilo a přejeme vám na úspěchu během dalších fází procesu. Děkuji vám. Myslím, že jsme mohli o tom hovořit mnohem déle. Děkuji vám. A další bod našeho pořadu jednání. Je mi obrovskou ctí přivítat eh, Margretu mezi námi, eh, paní eh, Vestager. Eh, poslanci jsou velmi eh, rádi, že mají možnost si eh, s vámi takto brzy vyměnit názory v této fázi. Já osobně jsem velmi ráda, že máme příležitost vyslechnout si vaše názory během tohoto týdne. Otázka způsobilosti pro eh, digitální věk, to je věc, která je důležitá pro nás, eh, pro všechny. A jak víte, náš eh, výbor se chystá, že přijde s návrhy mnoha zpráv ohledně umělé inteligence a chceme přispět k debatě o aktu o digitálních službách. A nyní vám dám slovo, prosím. Um, um, Velice děkuji. Když se až potom eh, bude čas na otázky, tak budeme vždycky eh, mít nejprve jednu otázku a poté hned odpověď, takže to bude ten systém poté. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji vám ještě jednou. Já jsem taková trošku až eh, dojatá. Děkuji za to, že jste mě pozvali. Myslím si, že to načasování je skvělé, protože víte, že se blížíme k 19. únoru, kdy má komise schválit bílou knihu, která se týká právě umělé inteligence a také to má být nová strategie o datech. Čili toto je velice dobrá příležitost k tomu, abychom, abych si vyslechla vaše názory a vaše připomínky ještě předtím, než bude jak ta bílá kniha, tak ta strategie schvalována máme takový dvojí eh, cíl, co se týče umělé inteligence. Chceme zaručit, že se budeme zaměřovat eh, že to bude zaměřené na eh, účel, na příležitosti, které to přinese společnosti, co znamená, může to zlepšit třeba zdravotní péči, může to zlepšit energetickou účinnost, mohou to být technologie, které třeba sníží znečištění měst, můžou také zlepšit dopravní přepravnost nebo obslužnost. A když bych tady začala jmenovat další příležitosti, tak to bude nekonečný seznam, protože moderní eh, technologie eh, mohou zpracovávat obrovský počet eh, dat, který vlastně by nikdy nedokázal zpracovat pouze jednotlivec. Čili je zde také možnost mm, extrahovat různé vzorce nebo mm, lépe pracovat s různými vzorci pravděpodobnosti a to všechno bude mnohem mm, lepším způsobem zpracovatelné. Potřebujeme vybudovat speciální prostředí jednak důvěry a jednak také excelence. Co se týče té důvěry, Musíme, zaru, musíme zaručit občanům, musíme je ujistit v tom, že umělá inteligence bude vyvinuta a vyvíjena takovým způsobem, který bude plně respektovat evropské hodnoty a práva, že tam nebude docházet k diskriminaci, k narušení soukromí, nebude ohrožena bezpečnost a že bude také dodržena právní odpovědnost. Je to důležité, protože teď, když o tom hovořím, tak zároveň víme, že ta důvěra v umělé v umělou inteligenci eh, klesá. Máme zde různé zdroje. Je, sta, je zkrátka důležité, aby lidé věděli, že budou zaručeny ty zásadní principy. Za druhé, chceme vybudovat speciální ekosystém excelence. Potřebujeme, aby Evropa dokázala eh, přecházet s technologiemi umělé inteligence. Potřebujeme zde mít dobrou konkurenceschopnost, abychom také byli schopni eh, stanovovat eh, standardy na celosvětové úrovni. Pokud tomu chceme tak dělat, tak musíme být schopni eh, tyto technologie vyvíjet. Musíme tomu rozumět, musíme být v centru dění. Co to tedy znamená? Nechceme podporovat pouze vývoj, ale chceme také podporovat i to, aby e, se začala opravdu v praxi užívat e, umělá inteligence. Potřebujeme k tomu nejprve e, více a kvalitní údaje, potřebujeme také maximalizovat efekt investic do výzkumu, protože dnes je to tak, že třeba z USA se vůbec nemůžeme měřit, co se týče objemu investic do výzkumu. Musíme také napřít naše úsilí eh, do výzkumné eh, komunity, také se musíme zaměřit na malé a střední podniky, které musí mít eh, možnost využívat umělou inteligenci. Víme, že většina firm v Evropě jsou v kategorii malé a střední podniky, takže pokud malé a střední podniky se do toho nezapojí, tak zkrátka to bude velká škoda. Také zde musí být veřejný sektor, který půjde příkladem. Eh, veřejný sektor se často k tomu staví eh, různým způsobem, takže je důležité, aby zkrátka se to úplně dostalo všem pod kůži, aby tam eh, docházelo k tomu, že skutečně všechny ty hodnoty budou respektovat, například nediskriminace a tak dále a musí tedy i veřejný sektor přijmout tato odpovědnost. A pak se musíme rovněž zaměřit na související dovednosti, takže je důležité zlepšovat digitální dovednosti, znalosti, vzdělávání v oblasti informačních technologií. Také potřebujeme eh, zlepšit nejenom takové ty nejvyšší eh, dovednosti softwarových inženýrů, ale zkrátka i takové digitální dovednosti běžných lidí, aby vlastně chápali ty, ty, ty systémy. Pak s tím souvisí také nutnost upravit dost eh, přiměřeně to eh, regulační prostředí, takže nejprve musíme posílit důvěru. Vývojáři umělé inteligence už teď mm, podléhají evropské legislativě. Máme zde například eh, legislativu na ochranu osobních údajů, nediskriminace, ochrana rovných práv mužů a žen, ehm, bezpečnost, eh, legislativa, která se týká také třeba právní odpovědnosti a tak dále. To už existuje a mnoho produktů, které už teď eh, využívají umělou inteligenci, tak podléhají těm různým zákonům a legislativním aktům. Ehm, otázkou nebo problémem je to, že ehm, může být někdy obtížnější uplatňovat legislativu, která dnes existuje. Ehm, týká se to vlastně té budoucí eh, umělé inteligence nebo toho budoucího vývoje protože vlastně se může stát, že budete mít právo, ale nebudete, vít, vlastně nebudete vidět, koho máte soudit nebo koho máte žalovat, jako jaký subjekt. Takže je důležité i to, aby ta legislativa do, důsledně ošetřovala rizika, která souvisejí s umělou inteligencí a jak eh, ta rizika zmírnit. Také zde mohou být určité právní lakuny, E, některé věci zkrátka zatím nejsou ošetřeny legislativně, takže to musíme činit e, přímo na evropské úrovni, abychom zaručili, že co se týče těchto věcí, takže i v této oblasti existuje jednotný trh. Druhá věc je, na co se zaměřit, protože možná je to tak, že třeba já, můj streamovací moje služba mi pouze eh, nabízí nějaký čas 50. let a já bych chtěla třeba něco jiného. Ale pak zde mohou být eh, určité eh, aplikace, které třeba rozhodují, zda nějaký nádor je maligní nebo benigní. Takže mohou zde být opravdu velice takové služby nebo technologie, které <clears throat> sebou mohou nést velká rizika. Existuje mnoho aplikací, eh, kde vlastně eh, můžeme říci, zda tam je to riziko vysoké nebo střední, nebo zda tam riziko není žádné, takže to také o tom budeme muset hovořit. Další věc. Musíme se zamyslet nad tím, zda veřejný sektor, který nabízí veřejné služby ve veřejném zájmu nebo financuje služby, které jsou ve veřejném zájmu, by třeba eh, neměl mít speciálně vysoké standardy, které se týkají transparentnosti a eh, odpovědnosti. Protože třeba některá ta mm, technologie může být ohodnocena, že není riziková, není příliš vysoce riziková, ale tím, že je tedy v tom veřejném sektoru, tak bychom měli zvýšit tu rizikovost nebo to hodnocení toho, té rizikovosti. Dále se musíme zaměřit na určité citlivé technologie, například rozpoznávání Eh, obličejů. To je technologie, která může být eh, využívána takovým způsobem, který může vést k určitým tedy otazníkům, zda to není v nesouladu s ochranou soukromí. Takže tady je důležité najít ten správný přístup a musíme eh, zaručit, že pokud se takové technologie budou využívat, tak budou v odůvodněných případech a, v bezpe- a bude to v bezpečným způsobem. Tato bílá kniha bude rovněž do, mm, ještě e, do, mm, do, do, doplněna zprávou, která se týká bezpečnostního rámce a rámce odpovědnosti. Také jsme zahájili veřejné posouzení, abychom zjistili, zda je důležité upravit e, e, legislativu, která se týká bezpečnosti. A bude se to týkat i té legislativy, která se týká odpovědnosti. Čili ta oblast umělé inteligence, máme zde tedy legislativu, pak zde máme také zejména se zaměříme na ty vysoce rizikové eh, věci a na věci, které jsou ve veřejném zájmu. Také chceme, aby data byla kvalitní a dosledovatelná. To znamená, musíme vědět třeba podle jakých dát byl vytvořen určitý algoritmus. Musíme také vědět, zda třeba určitá data chybí, protože někdy ty se zamýšlíte nad tím, jak kvalitní máte data a neuvědomí, neuvědomíte si, že byste se spíše měli zabývat daty, která nemáte k dispozici, protože vlastně nakonec eh, to může být zavádějící. Pak je zde také ještě eh, jsou zde schopnosti systému umělé inteligence a také jejich eh, určitá omezení, určité jejich limity. Jak už jsem říkala, umělou inteligenci lze využít v mnoha oblastech, ale také jsou tam určitá omezení. Třetí bod. Transparentnost vůči občanům kteří, se, kteří eh, budou v interakci s umělou inteligencí. Musí tam být dostatečný dohled. Také je teda dobré třeba vědět, zda budete vědět, zda vlastně tu konverzaci nějakou vedete s člověkem anebo s eh, nějakým robotem, s umělou inteligencí. Já jsem se třeba nedávno ptala, bylo to v rámci nějakého toho spotřebitelského, eh, nějaké spotřebitelské služby, nějaké, mm, ale já jsem vlastně mě, mm, chtěla vědět, zda tedy na druhé straně je um, zaměstnanec, nebo zda je to tedy nějaký ten robot. Dále je zde otázka vymahatelnosti. Já bych třeba řekla, že by mě zajímaly vaše názory na to, zda máme mít přesné přesný seznam věcí, které pak budeme vymáhat a budeme schopni vymáhat, anebo se chceme mít jako nějaký mnohem delší seznam věcí, které však třeba nebudeme schopni vymáhat. Dále zde máme akt o digitálních službách a strategii o datech. Ta strategie vychází z toho, že tam tedy spadá i ta umělá inteligence. Vycházíme z toho, že budeme vycházet z dat, velice často jsou to data velkého objemu, velké objemy, takže zapotřebí nejprve mít ty údaje k dispozici v Evropské unii pro různé odvětví a také eh, proto přepravujeme strategii, která nám umožní větší přístup k údajům a také větší možnost využívání ze strany firm, jak malých, tak velkých. A opět zde chceme zaručit, že všechna ta data a všechny tyto sběry budou eh, mít určitý účel, budou mít eh, určitý cíl a je také nutné zaručit, že ten subjekt, který bude vytvářet data, eh, je, bude mít pod kontrolou. Takže také eh, toho 19. února chceme představit strategii, která se týká dat. Netýká se to pouze inovací, týká se to také i celosvětové, naší celosvětové konkurenceschopnosti způsob, jakým chceme zaručit přístup k údajům a jak to využít, to všechno určí i také to, jakou budeme mít inovativní kapacitu pro budoucnost. Eh, samozřejmě si asi uvědomujete, že eh, často třeba takovéto sdílení dát eh, bude dobré pro konkurenci, pro konkurenceschopnost. Například pokud malý, malá firma bude sdílet data nebo informace, tak potom bude třeba konkurenceschopnější, bude na tom lepším způsobem, takže to vlastně je důležité, aby ty firmy byly schopné eh, kon, být konkurenceschopné na trhu, který je založen právě na datech. Pak se také musíme hovořit ještě o infrastruktuře. To je rovněž významné, protože digitální ekonomika eh, si vyžaduje tedy vysoké, si vyžaduje mm, do, dobré, dobrou infrastrukturu, dobré mm, počítače. Eh, ta intologie, jako je internet věcí, blockchain a tak dále, aby se ještě rozšířil, eh, rozšířilo komerční využívání umělé inteligence. Ještě chci hovořit o vztazích se třetími zeměmi. Chceme zrušit politiky, které se týkají omezování lokalizace. Máme zde určité klíčové standardy, které se týkají zpracování údajů, ochrany údajů a bezpečnosti. Ještě mi dovolte poslední eh, komentář, který se týká k aktu o digitálních službách. Zde je naším cílem přizpůsobit stávající rámec eh, digitálním službám, které se mění, tam se to vyvíjí. Chceme tedy větší právní jistotu, lepší právní harmonizaci a samozřejmě také to má sloužit k tomu, aby byli chráněni evropští občané a aby zde také bylo lepší vymáhání práva tomto ohledu se velmi těším na spolupráci s vámi, protože jste, jste také již měli zprávu z vlastního podnětu, která šla tímto směrem. Takže teď si musíme jasně nastavit náš cíl, čeho chceme dosáhnout. Čili chceme, máme zde akt o digitálních službách, to je takový zastřešující název. Má to skutečně zastřešovat všechno, nebo má to zastřešovat různé cíle, takže teď je důležité vést tu diskusi o tom, jaké ty cíle mají být. To je z mé strany vše. Chtěla bych vám poděkovat. Děkuji vám nejenom za vaše otázky, které se mi chystáte položit, ale také i za eh, vaše podněty. Je to ještě možnost, jak eh, ovlivnit celý ten legislativní proces a obohatit naši interakci. Děkuji. Děkuji za tuto vynikající prezentaci a myslím si, mám tady sama dlouhý seznam otázek, ale jsou zde i další, kteří se chtějí ptát, takže nejprve začne pan Radev. Госпожо председател, уважаема госпожо... Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, nejdříve e, vám přeji e, šťastný nový rok a e, přeji vám hodně úspěchů. Paní komisařko, Nejdříve vám eh, přeji hodně úspěchu eh, v eh, vaší, mm, vaší funkci nové. V popisu práce komisařka, předsedkyně komise von der Leyen uvádí, že je třeba pracovat na bezpečnosti digitálních platform, služeb a produktů a že tato komise dokončí jednotný digitální trh a také víme, že tento návrh má být přepracováním eh, směrnice o elektronickém obchodu. Já bych se rád zeptal, eh, kdy chce komise zavádět eh, další harmonizaci pravidel o digitálních smlouvách a jestli budou nějaké nové přístupy k novým věcem vzhledem k digitálním technologiím, jako je blockchain. Potom je tady další věc informace, které musí eh, poskytovat služeb poskytovat eh, spotřebiteli. Jaké eh, změny chcete zavést v této oblasti? Pořád čelíme situacím, kdy spotřebitelé nejsou úplně informováni o všech relevantních aspektech, které souvisejí s kontraktem. A poslední věc zachová komise princip omezené odpovědnosti eh, ve vší legislativě o digitálních službách, nebo budete chtít další harmonizaci v této oblasti a pokud ano, co eh, konkrétně chcete dělat? Takže eh, k tomu aktu o digitálních službách, na který se ptáte, tak tohle je pořád rozpracovaný úkol. Jak víte z těch eh, dopisů, které jsme dostali o naší misi, máme ten, tu studení výzvu, ehm, studení výzvu k eh, umělé inteligenci. Tím se zdůrazňuje, že je třeba digitální strategie a na to se tedy zaměřujeme. Nemám eh, tedy žádné konečné odpovědi na vaše dotazy ohledně našeho přístupu v aktu o digitálních službách. Zcela správně, myslím, říkáte, že eh, řada eh, spotřebitelů má pocit, že má eh, práva, ale neví, jak se jich domoci a je pro ně velice složité pochopit podmínky, které podepisují, takže to je pořád nedokončená práce na naší straně. Za druhé, my samozřejmě eh, zvažujeme dopady toho, že digitální služby se strašně změnily v posledních 20 eh, letech. To, co tedy eh, bylo ve směrnici o elektronickém obchodu, tak to možná bude třeba aktualizovat, ale zatím se na tom nepracuje a já jsem rád, že tady máte ambici. Ráda, že tady máte ambici nad tímto a ráda s vámi budu spolupracovat aniž bychom eh, se stanovovali nějaké přísné eh, cíle pro komisi. Děkuji. Vybal se ne? Mnohokrát děkuji paní Vestager mm, za eh, ten úvod do tématu. Bude to nesmírně zajímavé a myslím si, že před sebou máme velice zajímavou dobu. Napínavou. Já se o tohle velice zajímám, protože využití umělé inteligence, to nastavení i s tím, jak eh, k ní zacházet a eh, nastavení dat, eh, která jsou surovinou 21. století a právě jsou nezbytná pro umělou inteligenci, to ovlivní naši schopnost inovovat a také vydržet globální soutěž. Pro mě eh, z toho jsou dvě věci. Eh, ručení za bezpečnost produktů, to jsou vždycky dvě strany jedné mince, a zejména malé a střední podniky se na to neustále ptají. Jak eh, zaručíme harmonizovaný rámec, jak zaručíme takovou, takové právní lešení Jak vidíte eh, ty možnosti tohle ošetřit legislativně? A potom eh, jsou tady sdílená data, sdílení dat. To bude eh, rozhodující. Víme, že jenom 20% dat se používá z těch, která jsou dostupná. Jak můžeme zorganizovat takové sdílení dat? A potom je tady rozvoj Gaia X to by také mohlo vést k eh, tomu, eh, že by malé a střední podniky dostaly možnost bezpečněji eh, využívat data a data k dispozici. Takže v rámci té strategie o umělé inteligenci, jak vidíte tady ten význam ručení tovary produktu. Děkuji. Well, first and... Úvodem si říci, že s vámi eh, plně souhlasím, že je potřeba mít právní jistotu. A je potřeba, aby podniky toto zvládaly. Takže pouze v tom případě, kdy eh, máte eh, výrobky, kde existuje velké riziko Eh, poškozování osob či základních hodnot, tak potom tam bude eh, regulační eh, zátěž, ale musí tam být proporcionalita. Přitom, když se chceme dívat na možné regulační mezery, tak je potřeba si uvědomit, že mnoho výrobků je už pokryto stávající regulací, ale ten problém je v tom, že zdali je eh, ta dimenze umělé inteligence, která je ve výrobku, takže jestli může působit tu škodu. A potom je velmi těžké uplatňovat vaše právo, když musíte uznat, že třeba eh, musíte se tu technologii, eh, se s ní opeznámit a to trvá čas a to musíme posoudit. Ta stavající legislativa splňuje svůj účel, ale je potřeba se zaměřit na vymáhání práv, kde jsou mezery, protože situace se mění a potom některé ty eh, legislativy nesplňují svůj účel. Eh, potom také říkáte správně, že už nyní máme plno eh, dostupných údajů, které se nepoužívají. Mnoho podniků eh, si říká, my tady sedíme na zlatě, ale nevíme, co s tím udělat a nevíme, jak se o to podělit. Eh, takže to znamená, že to tedy zlato není, je to k ničemu, protože když se údaje nevyužívají, no tak nemají žádnou hodnotu. A součástí je moci říci malým a středním podnikům, jak toto řešit, jak můžeme schromáštit údaje. Například, když máte eh, nějakého velkého maloobchodníka a jakožto konkurence máte mnoho malých maloobchodníků. Ten velký bude mít mnohé údajů no, a schopnost to zpracovat a vědí tedy hodně o svých zákaznicích a tím pádem o, o konkurenci a ti menší eh, hráči. Pokud se podělí o údaje, no tak potom budou uh, moci lépe pochopit eh, trh a své zákazníky. A tím pádem by mohli lépe soutěžit s tím velkým hráčem. A je potřeba se zaměřit na praktická opatření, co se může učinit, protože pravděpodobně tam neexistují eh, právní bariéry, ale právní nebo ty překážky v myšlení a na to se musíme zaměřit, pokud jde o tu lidskou infrastrukturu než fyzickou. A potom máme jednu velkou výjimku. Jedna z eh, fascinujících věcí a je GEX, eh, tak to je, že eh, můžete mít přístup k malým cloudovým poskytovatelům, aby byly viditelnější, tak aby Eh, jste měli určitá opatření, která podpoří hospodářskou soutěž a to umožní lidem vidět, že existují alternativy k těm velkým cloudovým poskytovatelům. A tak, aby také lidé viděli, že není eh, vždy eh, potřeba otázky jenom ukládání, ale přístupu a zakódování, tak abych pouze já jsem měla právo říci, k čemu se to využije. Ale co je ten nejdůležitější, je, aby eh, lidé si uvědomili, jak mohou schromažďovat údaje, podílet se o ně a jak je sdílet. To je to nejdůležitější, protože situace se určitě změní během příštích pěti a deset let. Budete určitě eh, schromažďovat eh, mnohem méně údajů a použít je, kde se eh, vyprodukují. A budeme produkovat příliš mnoho údajů a to bude příliš eh, nákladné z mnoha hledisek, eh, to znamená to ukládá. Takže se to třeba použije, a bude to. Takže třeba při automatizovaném řízení, tak ty údaje použijete, ale nebudete je muset ukládat, protože by to bylo příliš těžkopádné. Děkuji. Pan Lagdinský, eh, děkuji. Nejdříve eh, bych vám chtěl poblahopřát. Eh, možná s tím přicházím trošku pozdě, ale gratuluji vám k vaší funkci a musím říci, že já osobně vítám, že vy jste ve vedení v této oblasti a chci vám vyjádřit podporu. Měl bych tři krátké dotazy. Za prvé, něco, o čem jste nehovořila, během vaší prezentace, a to je otázka eh, těch eh, předsudků, eh, tedy takových těch komplikovaných, tedy té zkreslené situace, teda spočítáte s bílou knihou, považujete to za užitečné, protože někteří experti mají k tomu Eh, názor, transparentnost kódu a tak dále. A potom tady probíhá eh, debata ohledně toho, co bychom mohli považovat za rizika. Zde hovořím za zelené. My máme obavy ohledně toho, že tady to vysoké riziko bude definováno velmi technicky a tím pádem minimalisticky. Jaká máte eh, eh, kritéria, jaká jsou v Bílé knize ohledně toho, co by mělo být to vysoké riziko? To je velmi komplikovaná otázka. K tomu prvnímu tématu vysvětlitelnost Eh, to je otázka té nejmodernější výzkumné oblasti. Vlastně technologie musí vysvětlit technologii. A tím pádem vlastně zajistíte, že můžete sledovat, co se děje a jaké eh, interakce tam jsou, když ten stroj pracuje. Já mám velké naděje, že se tam později dostaneme, ale co je důležité, je, abychom eh, měli osoby, které za to převezmou odpovědnost. Já často říkám, třeba v otázce hospodářské soutěže, jak zajistíte, eh, takže eh, třeba tady se jedná otázku algoritmu, eh, jak se rozhodnou, když třeba se jim nabídne nějaký kartel a oni musí říct ne, to není pro mě a většina by to nechtěla. Je důležité, abyste měli Eh, to dobře vyvážené a zabudovali do vašeho kódu. Jak toto řešit? Veřejné orgány, nevím přesně, eh, protože to bude určitě velmi komplikované zajistit, že budete mít eh, tuto schopnost. Já si určitě nemyslím, že bychom mohli očekávat to od všech členských států, protože budete mít potřeba velmi vysoce kvalifikované osoby je to zřejmé očekávání, eh, aby eh, vaše eh, technologie neměly negativní předsudky, protože ty, to, ta situace, ve které jsme, tak to jako kdybychom se dívali do zrcadla protože technologie nám ukazuje nic jiného než svět. Bere si údaje a potom vlastně nám ukazují, jaký ten svět je před námi třeba když najímáte CEO, tak eh, to první kritérium by bylo, aby žadatelem byl muž, eh, protože v těch údajích eh, vidíte, že ti, kteří najímají generální ředitele, tak si přejí, aby to byl muž, takže jakoby je to tedy, se zdá, že by to bylo v tomto případě ideální, toto pohlaví. Nedá se tolik o technologie, ale to v myšlení lidí. Vidíte, co se stalo v Um, se jednalo o konkurzy e, za plentou, takže potom vlastně tam zmizí i ty předsudky. E, to jsou věci, na kterých musíme pracovat, ale musíme se soustředit na sebe, abychom tedy neměli předsudky v tom netechnologickém světě. Takže tady na to musíme zapracovat. Otázka, co by mělo být považováno za vysoké riziko? Co je vysoké riziko jedné žádosti a v jiné žádosti by to bylo nízké riziko. Takže tam, kde se zdá, že máme nízkorizikové žádosti, ale když je dáte dohromady, tak je to vysoké riziko. Do určité míry to může záviset eh, na tom, o jaké odvětví se jedná a jak jsou do toho zapojeni lidé. Eh, třeba když eh, nějaký máte překladač v mobilu, tak to není třeba přesné, ale o nic nejde, ale třeba když máte software pro pilota a ten software nepracuje tak, jak má, tak to je problém. Takže k tomu přistupujete různým způsobem a o čem chceme diskutovat při veřejné konzultaci pro Bílou knihu, tak nejenom vysoké riziko, nízké riziko, ale jak to odlišit ne v nějaké šedé zóně, ale v hodně barevné zóně, tedy odlišit bílou a černou. Ještě nemáme definitivní rozhodnutí ohledně kritéria, protože tady tyto uh, drobnosti ohledně toho, že opravdu velmi záleží na žádosti. Thank you very much, Mr. Breyer. Děkujeme. Nyní pan Breyer, prosím. Děkuji, paní Komisařko, děkuji za to, že jste přišla mezi nás a také děkuji za váš otevřený přístup a k tomu, že chcete od nás jak podněty, tak i zpětnou vazbu. Mám otázku na umělou inteligenci. Možná nejprve bych chtěl upozornit na určité obavy, které vyjadřila, eh, je to vlastně, nebo obavy, které se týkají skupiny na vysoké úrovni. Vypadá to, že ta komise na ní poměrně hodně se spoléhá a mě zajímá to složení té komise. Asi tedy víte, o čem mluvím, je to dlouhodobá otázka. Pak se chci zeptat na tu konkrétní politickou koncepci. Jsou zde požadavky na transparentnost při stanovování těch různých eh, algoritmů a tak dále, ale chci se zeptat, do jaké míry by to mělo být také eh, mm, doplněno určitými Eh, určitými mezemi, abychom řekli třeba v určité oblasti se nebude využívat umělá inteligence. Přemýšlíte také o tom, já jsem četl jeden, eh, nějaké informace, které unikly. Eh, týká se to například toho, té technologie rozpoznávání obličejů. Máme zde různé průmyslové kamery, ehm, a pak tam máme vlastně ještě technologii, která dokáže rozpoznávat tváře na základě nějakého příkazu. Nakonec se ukazuje, že podle té uniklé zprávy nakonec vlastně se přestalo uvažovat i o určitém moratoriu a my přitom jsme chtěli moratorium, protože to souvisí vlastně s určitým masovým sledováním. Takže nás zajímá, i zde, aby třeba zde nebylo využíváno rozpoznávání tváří pro účely masového sledování. Pak bych ještě chtěl požádat, aby ty, inteligent, eh, ty mm, postupy se týkaly anonymizovaných údajů, abychom eh, se nedotkli tedy ochrany osobních údajů, to by tam mělo být jasně řečeno v té, eh, v té bílé knize. A také bychom měli hovořit, zda vlastně GDPR by nemělo být úplně nějak zrušeno, protože pokud zde máme rozhodování založené na algoritmech, ale jde o to, že to rozhodování vlastně nečiní pouze algoritmy. To rozhodování vychází z výsledků nějakých algoritmů tedy, tedy takové ty případy, kdy to, to rozhodování nečiní algoritmy, ale vychází to z činnosti algoritmu, to vlastně tam zatím není v GDPR. A pak se chci ještě zeptat, jaký je váš názor na to, že by tam mělo být určité uh, ustanovení o propojenosti, protože víte, toto je veliký, veliká překážka, která se týká sociálních sítí, různých eh, messengerských serverů. Jde o to, že vlastně zde není žádná konkurence, protože zde vlastně nejsou žádné jiné konkurenční služby. Tak jaký na to máte na váš názor? A nakonec bych vám jenom ještě chtěl říct si, jak se díváme na to stávající ustanovení. Myslím si, že jsou velice důležitá, zejména směrnice o elektronickém obchodu, tam je důležité, aby Zprostředkovatel byl odpovědný e, za to, k čemu vlastně podněcuje toho zákazníka. Mm, Je tam otázka cenzury, filtrů a také e, soukromého dohledu nad internetem. My bychom chtěli, aby, nad, eh, aby ta rozhodnutí o legálnosti obsahu činil nějaký veřejný orgán. Také víte, že zde máme nové, eh, novou zprávu Evropského parlamentu, který se týká odstraňování ter, nebezpečného obsahu, konta, eh, teroristického obsahu. Takže to s tím souvisí. Já bych chtěla říct, že já sama také mám otázku Tak děkuji vám za to, že máte tolik trpělivosti s našimi otázkami. Dobře, děkuji, se, děkuji pokusím se ze všech, pokusím se co nejlépe zodpovědět vaše dotazy. Hovořil jste o té skupině odborníků na vysoké úrovni. Já jsem vlastně ne, nebyla odpovědná za vytváření této skupiny. Myslím si, že ty principy jsou poměrně dobré, Eh, byl, proběhla taková zkouška, měli jsme tam 350 eh, reakcí, byl to takový poměrně velice sofistikovaný dotazník, který pracoval s těmi sedmi principy, můžeme to ještě prohloubit v té pozdější fázi, ale myslím si, že je to poměrně zajímavé. Ukazuje se, že mnoho podniků by eh, s tím chtělo pracovat. Není to tak, že to je nějaká nová politická koncepce Evropské unie a obchodní sféra o to vůbec nemá zájem. Naopak, podle mých dosavadních zkušeností je eh, pro ně také třeba zajímavé využívat různé zdroje a také eh, chápou, že je důležité, pokud máte nějaký nástroj, tak musíte také mít i důvěru, musí tam docházet k určité internalizaci musíte eh, ty systémy zabudovat do své firmní kultury, pak teprve to může být eh, nějaké dlouhodobé. Pak eh, otázka, která se týkala těch citlivých technologií, například to rozpoznávání tváří, ale pak sem spadá třeba i využití biometrických údajů. To jsou přesně věci, o kterých chceme vést debatu, protože víme, že je zde určité masivní využívání a pak je zde také individuální využívání a to je také problematické. Možná eh, víte, jaké proběhly testy v USA, zda to je vlastně užitečné pro práci policie. Já jsem se velice pečlivě pročítala ty případy, ale je důležité, abychom tedy o tom hovořili ještě podrobněji Pak hovořím o tom, jak usnadnit přístup k údajům, tak tam samozřejmě je určitý předpoklad, že bude dodržováno nařízení GDPR. Nechceme to nějak eh, obcházet. Chceme, aby vlastně obojí fungovalo. A naše odborníci nám říkají, že to je možné, že jsou to jednak eh, skutečně taková ta neosobní údaje a pak tam jsou taková určité údaje jakési mezi. Eh, to jsou údaje, kde vlastně ne, nemůžete identifikovat toho konkrétního člověka. Eh, pak také otázka, zda tedy to GDPR by mělo být rozšířeno. Já si nejsem úplně jistá. Nejprve nej, musí být tato legislativa plně prováděna, vymáhána um, protože mm, je to důležité pro občany, aby mm, vlastně prováděli toto, tyto zásady. Dále, co se týče propojenosti nebo interoperability, toto je Eh, věc, která mi leží na srdci, protože jde o to, aby se otevřel trh eh, pro konkurenci eh, v těchto oblastech a i v dalších oblastech, jako jsou nápravy, soutěžní právo, tam budeme spolupracovat. Je důležité, aby tam mohly, aby, aby mnohem větší šance zůstaly nově příchozí na ty trhy, než jaké mají dosud možnosti. Ano, děkuji. Máme ještě čtyři další řečníky a 15 minut ještě bude poskytováno tlumočení, takže vás poprosím o stručnost. Nyní pan Sažony. Sorry, Mr. Sajani. Omlouvám, já jsem nerozuměl, paní předsedkyně. Děkuji vám za všechny ty eh, dotazy. A děkuji vám eh, za eh, úplný úvod, paní komisařko. Náš výbor eh, odpovídá za duševní vlastnictví a etické otázky a jejich ochranu. A, a, a o těchto věcech se hodně bavíme na politických frakcích, zabýváme se tou rovnováhou mezi konkurenceschopností pro evropský průmysl a nepřekročitelnými liniemi, které musíme stanovit jako evropští zákonodárci. Naši kolegové už eh, se ptali na spoustu věcí, ale já bych se eh, konkrétně eh, zeptal na rozeznávání tváří. Vedla se tady debata o moratoriu. Mohla byste nám říct něco ke stanovisku komise? A jedna věcí, která se zatím neřešila u nás. je otázka na soukromé údaje. Bude moc eh, každý eh, uživatel prodávat své údaje? Eh, vytvoří se nějaký datový trh? A zamýšlíte se nad tímto? V komisi je toto téma, které musí řešit Evropský parlament v nadcházejících letech. Zatím eh, neukončili, eh, bude dokončili jsme tu bílou knihu o umělé inteligenci, takže eh, o znění vám nedokážu ještě nic říct. Ale ty citlivé technologie nebo technologie, které používají biometriku, k těm se opravdu bude přistupovat opatrně obezřetně, protože tady jde o to, aby naše hodnoty ožily v realitě, abyste mohli eh, něco provést, aniž by vás někdo sledoval. A v tomto ohledu doufám, že povedeme širokou debatu, ale myslím, že bude velice důležitá. Jak už jsem říkal, nejenom pokud jde o eh, sledování ve veřejném prostoru, ale potom také konkrétnější eh, zneužití v, v individuálních interakcích, policie, eh, celnice, eh, přístavy a tak dále. Tak tam jde o to, aby naše hodnoty eh, byly prostě žity v reálném životě. Ty technologie by v některých oblastech byly samozřejmě užitečné, ale je důležité si o tom řádně podebatovat a my určitě vyzveme k takovéto debatě, protože bude každopádně Eh, třeba eh, k jejich využívání eh, přistupovat obezřetně, protože jinak se bude těžko zachovávat základní hodnoty. Pokud je o trhy s daty, já jsem tak trochu uh, zklamána tím, co se děje na trhu. Čekala jsem, že, na, uh, že po GDPR bude víc prostředníků, kteří budou nabízet své služby občanům, aby uh, z, uh, oni mohli uh, spravovat a um, speněžovat svá data. Já nevím, jakou, myšlení, jakou budoucnost tohle bude mít. Můžeme se bavit o e, jiných věcech. Když e, daňoví poplatníci budou při, vytvářet e, peníze, tak vytváří určitý veřejný statech. A jak umožnit přístup k tomuto? Komise je samozřejmě pro otevřená data pro všechny, ale stává se do nové fáze, kde se bude vytvářet mnohem víc dat. A, a pokud neexistuje e, e, žádný způsob, jak se vrátit se zpátky k tomu daňovým, e, daňovému poplatníkovi, který zaplatil za toto nějakému podniku, tak to je další věc k debatě. Klíčový, klíčové slovo tady zůstává tady ten datový trh a já samozřejmě si kladu otázku, jak to potom bude vypadat jak se k tomu vy budete stavit, protože je to dlouhodobá a dlouhodobý problém. Co děláme s takovými přirozenými v zdroji? Přírodními zdroji. Děkuji, pan Fos. Děkuji. Já mám docela dost otázek. Některé už eh, byly pokryty. Já se pokusím eh, ještě zajímat stanovisko k těm věcem. Za prvé otázka eh, rozpoznávání obličeje. Já nevidím, jakou výhodu to má, když řekneme, že přes, s tím přestaneme eh, v Evropě. Všude eh, se s tím pokračuje, ale u nás je to takový falešný signál, že nějak chceme zamezovat moderním technologiím, že pokusíme se být eh, průkopníky, ano, dobře, ale jednou řekneme, že eh, budeme dělat, jako bychom eh, byli schopni zadržet svět, tak to si myslím, eh, že je špatné. Pokud jde o přístup k datům, tak myslím si, že neustále budeme narážet na všeobecné ustanovení, všeobecné nařízení o použití údajů bude vždycky eh, eh, důležité zabývat se tím, jestli jsou to nové technologie nebo je to kreativní využívání těch starých. Podívejte se na umělou inteligenci. Kdybychom eh, se pokusili jí potírat rakovinu, potřebujeme extrémně mnoho velice citlivých údajů podle nařízení ochraně údajů. Ale když je nedostaneme, protože máme všude obrovské požadavky, tak předem už nebudeme schopni vyhrát tu konkurenci. Takže eh, myslím, že eh, budeme moci hledat jenom eh, rozumné, inteligentní řešení, kde ochrana základních prav a inovací bude sladěna. Ať už to bude o těch datových koní až k identifikaci, prostě to všechno bude muset být kreativně nasazeno tak, aby byly možné inovace v této oblasti. Kromě toho, ještě jedna věc. Zajedno eh, chceme eh, samozřejmě obstát v konkurenci s velkými, s velkými konkurenty eh, ve světě, jako je USA a Čína. Já si myslím, že tohle nefunguje v tom běžném rozsahu. Ale že jsme konkurenceschopní jenom pokud Evropa jedná jako celek. To znamená ne německé zájmy na evropské eh, úrovni, ne francouzské zájmy na evropské úrovni, ale eh, evropský zájem, který se ženskými státy je odpovídajícím způsobem prosazován. To je úplně jiný eh, způsob přemýšlení. Když nezvládneme Evropu opravdu sjednotit za jedním zájmem, eh, tak nebudeme schopni obstát v konkurenci. A potom mi k tomu patří otázka, jestli to myslíme opravdu vážně s jednotlivým digitálním trhem. Jestli ano, tak eh, jaký právní instrument zvolíme? Myslím si, že je těžké říci, jestli tady chceme plně harmonizovaný eh, digitální trh a potom to pro nás bude znamenat nařízení. Já vím, že to bude těžké eh, mezi členskými státy, protože všude jsou nějaké národní zájmy a problémy, ale když eh, tohle nepřekonáme, budeme pořád rozříštěný vnitřní trh. Takže musíme eh, jít ještě o tento mm, krůček jít dál. A ještě poslední věc, i když to asi není úplně téma dnešní debaty. Když chceme tady dohánět nebo eh, udržet krok eh, s jinými regiony, tak pokud je o financování, máme tady, když eh, se dívám na jednání o MFF, máme už ty správné priority i pro digitální oblast. Já nemám ten pocit, že by Mm, ten důraz, který máme teď na zelenou dohodu, to můžeme samozřejmě spojovat s digitalizací, ale já každopádně myslím, že k té digitalizaci potřebujeme také takový důraz. A zatím to není příliš odroženo v tom rozpočtu. Samozřejmě e, ty problémy jsou na straně členských států, ale teď je asi doba si říci, že k tomu musíme přistoupit nějak jinak. I pokud je o finance, musíme se podívat na to, abychom eh, stanovili ty správné výhybky tím správným směrem. Well, it's, uh, obviously it's a, it's a point. Uh, samozřejmě, ano. Uh, svět uh, tak to funguje, svět se mění. A všechny ty technologie ehm, nejsou spjaty se společností, ve které bychom chtěli žít. V Evropě zástupci našich demokracií ehm, říkají, chceme mít toto, nechceme. Třeba zemědělci, tak většina zemědělců si dává pozor na pesticidy a na dobré eh, životní podmínky zvířat. A nemůžeme eh, dovolit těm, kteří ohroží, ohrozí vodu. Eh, my prostě máme rámec, nemůžeme to riskovat s těmi, kteří by se takto nechovali, protože máme jasno v tom, jaká má být pitná voda, jak se stavět k pohodě zvířat. V našem evropském způsobu života máme rámec a v tomto rámci fungují podniky, jednotlivci a demokracie. A to souvisí s těmito technologiemi. Je zcela legitimní říci, my chceme, aby to bylo zasazeno do tohoto rámce, aby občané se cítili dobře ve svých společnostech. To je, na čem jsme se dohodli po dlouhých diskuzích to, co potom se promění v reálný život. A my můžeme vždy eh, diskutovat, kde to můžeme eh, zkoumat a třeba, že nechceme, aby to bylo používáno, protože to není potřeba. A máme mnohem, máme hodně citlivé technologie, musíme se zaměřit na to, jak fungují a jak jsou řízeny. A to je to absolutní minimum pro lidi, aby věděli, že jsou ve společnostech, které eh, splňují jejich potřeby. A potom eh, ta důvěra v technologie klesá. A nemyslím si, že to je kvůli umělé inteligenci, já si myslím, že to je kvůli eh, kvůli těm obrázkům, které se sdílí a neměly se sdílet fotografie a máme prostě to ty e-maily a uh, hoaxy ohledně um, zneužitých žen a všechny ty filmy. A to je to, co lidé říkají, ne, ne, ne, toto nechci. A pokud to chceme zvrátit, ten, tuto tendenci a říct si, podívejte se, co můžeme udělat, tak potom můžeme vytvořit důvěru. Tyto kroky já jsem uh, přesvědčena, že můžeme udělat mnoho dobrého eh, v rámci GDPR. Já jsem skutečně přesvědčena. My jsme konzervativní v našem přístupu a myslím, že nám mm, chybí ty společné body, mm, ty kontakty v rámci profesionálu, abychom viděli, jak toto využít. Máte eh, obrovskou pravdu v tom, že eh, Evropa může udělat báječné věci, pokud eh, se dohodneme. Pokud se dohodneme, no tak téměř je možné. A to znamená, to souvisí také s rozpočtem, protože bez financí můžeme mít jakékoliv myšlenky. Ale i když budeme mít nejlepší financování, a v to já doufám, tak je důležité, abychom eh, se soustředili na organizaci výzkumu a vývoje, protože jinak nebudeme schopni dosáhnout eh, globálních cílů a nebudeme schopni vytvořit takové ekosystémy, kdy talent přiláká talent a aby bylo atraktivní zůstat v Evropě a dělat tyto věci. A to je zcela zásadní, protože pokud nebudeme mít financování, tak ty Eh, myšlenky prostě zůstanou pouze na papíře. Hm, děkuji vám. Eh, Karen a potom Timo. Thank you very much for being here. Eh, ano, děkuji. Děkuji za to, že s námi vedete tu diskusi. Já se těším i na její pokračování v následných letech. Ta skupina na vysoké úrovni o umělé inteligenci už eh, přinesla mnoho výsledků, které jsou eh, užitečné. Když se díváme na uměle, umělou inteligenci, tak jak, jak se to liší od eh, regulace jiných digitálních služeb? Ve svém úvodu jste říkala o tom, že chcete vybudovat ekosystém důvěry a excelence, tomu mohu jenom tleskat, ale jak se to, ty, jak se to uplatní třeba na šifrování nebo na mm, platformy? protože potřebujeme třeba, co se týče šif- potřebujeme šifrování kvůli důvěře, ale protože pak může dojít třeba k různým únikům údajů, pokud tam nebude dobré šifrování. A co se týče ekosystému excelence, musíme využít eh, zásady, které budou i pro platformy sociálních sítí. Nesmí tam docházet k manipulování veřejného mínění nějakými algoritmy, musí tam být tedy odpovědnost, musí tam být také transparentnost, musí to být důležité pro eh, sociální sítě a pro různé platformy. Takže se chci zeptat, až budeme hovořit o regulaci umělé inteligence, mm, souvisí to také i s tím aktem o digitálních službách. Umělá inteligence je, urči, je, je vlastně určitý kód a otázka je, jak můžeme regulovat určité kódy a jak tedy skloubit ten akt o digitálních službách s umělou inteligencí. Paní předsedkyně děkuje tlumočníkům, že zatím ještě stále pracují, i když už před dvěma minutami skončila schůze oficiálně, ale již brzy skončíme, už máme pouze asi jednu otázku. Ano, já odpovím. Já vím, že tedy to je moje chyba, protože já odpovídám příliš zdlouhavě.